Okay, colleague. Vážení kolegové, dovolte, abych zahájil toto zasedání a začínáme um, sdělením o schůzi eh, koordinátorů a jmenování zpravodajů. A na začátek bych rád řekl jenom tolik, že abychom se ještě vrátili k, k jednomu z asistentů pana Groše. Eh, na začátku Eh, tedy to byla jeho funkce, kdy, si tady parlamentu, a teď je minister financí Austrálie, tak to vidíte, kam to můžete dotáhnout, když se opravdu vrhnete pořádně do práce v výboru pro dopravu Evropského parlamentu. Takže rozhodnutí eh, ze zasedání koordinátorů. Nejprve jmenování zpravodajů. Byl tady návrh na nařízení znějící nařízení 91 z roku 2003. Týká se to statistiky v železniční dopravě ohledně sběru dat o zboží cestujících a nehodách a zelení zařídí tuto zprávu. Koordinátoři se rozhodli, že nic nepodniknou ohledně navrhovaného zprávu um, k zprávě Komise o vnitřních interních auditech. Rovněž souhlasili s tím, že se uspořádá 5. listopadu minislyšení k politice v přístavek. Bude to trvat pouhé dvě hodiny. A koordinátoři byli požádáni, aby pohovořili se zpravodaj, pokud jde o to, o které přístavy by se mělo jednat, které přístavy konkrétně by se měly projednat na tom dvouhodinovém slyšení. Komitologie. Tady poznámka týkající se newsletteru číslo 19. Různé otázka uznávání ekologické škody eh, v rámci evropského a mezinárodního práva, eh, kterou položila paní eh, Meissnerová a ostatní koordinátoři souhlasili s obsahem tohoto dotazu. A paní Meissnerová by jménem výboru pro dopravu to měla podepsat. Železniční balíček. Rozhodlo se, že koordinátoři vzali na vědomí, záměr právního výboru poslat dopis ohledně poznámek železničních eh, společností eh, k tomuto balíčku TNT. Tady koordinátoři jsou proto, aby diskuse se konala na zase první říjnové plenárce. Zda k tomu dojde, to se uvidí, ale to bychom si přáli. Koordinátoři rovněž hovořili o zapojení stínových zpravodajů. Koordinátoři eh, vyzvali předsedu, aby připomněl všem zpravodajům, což tímto činím, jak důležité je pořádat schůzky se stínovými zpravodaji, kdykoliv to je možné což eh, samozřejmě bych udělal, ale eh, teď mám tedy příležitost připomenout zpravodajům, že je to v nejlepším zájmu všech, když eh, se budou spolupracovat se stínovými zpravodaji při zpravovcovávání svých zpráv. Tolik o zasedání koordinátorů. Jsou snad nějaké dotazy, pokus nikoliv, pak to můžeme pokládat za dohodnuté, tedy toto sdělení, čímž vám také děkuji. A nyní přejdeme dále a to k hlasování. První hlasování je paní De Veyrac a je to sdělování e, událostí v e, civilní letecké dopravě. Nejprve si ale to zkontrolujeme, abychom měli jistotu, že například za EPP tady není e, příliš mnoho hlasů. Takže zahajuji hlasování samozřejmě, že socialistům spíš bude někdo přebývat. Tak všichni jste hlasovali. Končím hlasování. A prozatím se neobjevil žádný problém. Tudíž začínáme. Starting with Mrs. Verac's report, it's, uh... Začínáme právou paní Verac. Je to návrh eh, nařízení hlášení událostí v civilním letectví, či, článek 1, poznávací na 19, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 2, poznací 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. osm odpadá, devadesát dva eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím, 95. Zahajuji. Vím, že to bylo zamítnuto, ale radši to zkontrolujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A věru zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 94 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 96 eh, odpadla. 24 pro. Proti zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 odpadá, 98, eh, kdo je pro, proti, drželi se přijato, 99 pro, proti, zdrželi se přijato, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Čímž se dostáváme k článku 5, odstavec 1.32. Omlouvá se pan předseda. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď se dostáváme k 32 pro, proti, Zdrželi se přijato, 33 pro, proti, Zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, ale ověříme. 115 ověřujem. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 114 pro, proti, zdrželi se přijato, 112 odpadá, 117 je další, kdo je pro, Proti? Ještě jednou, kdo je pro 117? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování o 117. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 36 a 116 odpadají. To nás pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 119 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, drželi se, přijato. 125 pro, proti, drželi se, přijato. 124 pro, proti, drželi se, přijato. 123, oddělené hlasování, první část teď mi říkají, že první část odpadá. Budeme tedy, a to je proto, že byl přijat pozměňovací návrh 124. Dostáváme se jenom k druhé části shall be insured a tak dále. Je to všem jasné, doufám. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. včetně toho, tato 41 odpadá, 42. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 43 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 44 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 45 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 46 pro proti, zdrželi se, přijato 47 pro, proti, zdrželi se, přijato 48 pro, proti, zdrželi se, přijato 126 pro, proti, zdrželi se, přijato 49 pro, proti, zdrželi se, přijato 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 51. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto dvacet devět pro, proti, drželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato, 54 pro, proti, zdrželi se, přijato, 55 pro, proti, zdrželi se, přijato, 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď jdeme až k 57 pro, proti, Drželi se. Přijato. Teď 58 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 59 pro. Proti. drželi se. Přijato. 60 pro. Proti. drželi se. Přijato. 61 pro. Proti. drželi se. Přijato. 62 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Myslím, že už to bylo říkat i ze spaní. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato 66 pro, proti, zdrželi se, přijato 67 pro, proti, zdrželi se, přijato 138 pro, proti, zdrželi se, přijato 139 pro, proti, zdrželi se, přijato 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 eh, eh, a 140 eh, dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď tedy 72. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. Za tři proti, zdrželi se, přijato. 144 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, Drželi se? Ověříme 145. Myslím si, že přijato, ale radši hlasujeme teď. Všichni hlasovali, končím hlasování a opravdu přijato. Já jsem to věděl, ale potřeboval jsem se napít čaje. 76 pro, proti, zdrželi se, přijata. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 151 a 152 bereme společně. Dohrom, pro, proti, zdrželi se přijato. 78 pro, proti, zdrželi se přijato. 79 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro proti, drželi se, přijato. Sto padesát sedm je další pro, proti, drželi se, přijato. 158 pro, proti, drželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, drželi se, přijato, 161 pro, proti, drželi se, přijato. 162 pro, proti, drželi se, přijato. 163 pro, proti, drželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se přijato. 164 pro, proti, zdrželi se přijato. 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále 83 se žádostí o ústní pozměňovací návrh. Pan Groš. Ano, jenom chceme požádat, aby se hlasovalo o poznací návrhu 83 e, v rámci e, e, úvodního ustanovení 3 a ne 7, jenom aby se takto změnil hlasovací seznam. Někdo něco namítá? Nikoliv. Takže budeme hlasovat tak, aby to bylo e, v úvodním ustanovení 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedna pro, proti, drželi se, přijato. Dva pro, proti, drželi se, přijato. Tři pro, proti, drželi se, přijato. Čtyři pro,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 zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato závěrečné hlasování ke všem pozměňovacím návrhům, tedy takto pozměněné návrhu končí. Zahají hlasování, všichni jste hlasovali, končím hlasování. 43 hlasovalo, 42 bylo pro, jeden byl proti a teď návrh legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A to tež zas, schváleno zase 42 pro 1 proti a můžeme eh, blahopřát, protože eh, to takto došlo, dobře dopadlo, ale teď ještě budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit interinstitucionální vyjednávání, zahájit hlasování k této věci. Všichni hlasovali, končím hlasování. Ano, paní De Veyrak, máte opravdu mandát na tato vyjednávání, protože 42 bylo pro a pouze jeden byl proti. Next is the report by... A dalším bodem je hlasování o zprávě pana Taylora víceleté financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodi a znečištění moři způsobeném zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu. Můžeme začít? 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Myslím, že je to přijato. Zahajuji hlasování. 21. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. To znamená, čtyři nám odpadá, pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Pár dvacítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní posměvací návrh od paní Bilbao. Je to v přílohách. Je to v přílohách. Souhlasíte s tímto ústním návrhem? Dobře, budeme hlasovat v této formě. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Ověříme to. <clears throat> Já myslím, že jsme to schválili, ale ověříme to. 23 s tím ústním pozměňovacím návrhem. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27. Pro? Ještě jednou. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme 27. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Stejně to bylo zamítnuto. 24, 6, 28 a 3. Můžeme hlasovat společně. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 29. Ústní pozměňovací návrh k tomuto návrhu. Souhlasíte s tím? Dobře, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 35. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 <clears throat> pro, proti, drželi se, přijato. Dvanáctka po částech od agentury až po slovo crucial v angličtině, to je první část a druhá část v angličtině po provided justifiable. První část dvanáctky, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zavítnuto. Jednička. Tam se nám vlastně schválila jedna část, druhá ne, odpadá to, dobře. Třináctka. Kdo je pro? Proti. Drželi se, přijato. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, <clears throat> přijato. 18 <clears throat> po částech, dvě, ča- dvě skupiny o to požádali. První část v angličtině It's New Jobs a ta druhá část Up to It's New Tasks. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmnáctka odpadla, devatenáctka pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme devatenáctku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se nyní k rozpočtu. Tam je pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 37 pro, 5 proti, Jeden se zdržel, takže jsme to schválili. A nyní o návrhu legislativního usnesení zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 37 pro, 6 proti, to znamená, že jsme to schválili. A nyní rozhodnutí vstoupit do meziinstitucionálního jednání. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 39 pro, 2 proti. Blahopřejeme panu Taylorovi. Next is the vote. A dalším hlasováním je změna směrnice, pokud jde o řidičské průkazy, které obsahují funkce karty řidiče. Spravodajkou je paní Tykaj. Máme zde pouze jeden pozměňovací návrh číslo jedna. To znamená zamítnout návrh komise, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Přijali jsme to. To znamená, že jsme to zamítli. A nyní konečné hlasování, aby jsme to mohli poslat do plenárky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. EPP máte o jeden hlas navíc. Teď už je to v pořádku, končím hlasování. No, opravdu jsme potvrdili to odmítnutí. 41 bylo pro, nikdo nebyl proti. Další hlasování. Dalším hlasováním. je hlasování programu CARS 2020. Spravodajem je pan Vlasák. Začínáme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. si návrh Dvě. pro. Zpráva pana Vlasáka. si návrh dvě. kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro. Pět proti. Zdrželi se. Přijato. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Prosím, aby se EVP soustředilo na hlasování. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, Ověříme osmičku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka ve dvou částech.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 zdrželi se, přijato. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka pro, proti, zdrželi se, přijato. dvacítka pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. 21. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 23. Pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. O, musíme to ověřit. 24. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 25. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. čestka Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. 26. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 28. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 28. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 29. Myslím, že jsme to zamítli. Teď už trošku nás bolí ruce z toho hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Ještě, že jsem to ověřil. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 32. Myslím, že jsme to přijali. Ověřuji. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Já myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Já jsem vás prosil na konci schůzky koordinátorů. Hlasovali všichni? Končím hlasování. to. 38. Pro. Proti. Uvěříme 38. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijata. Třicet devítka je ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo něco proti tomuto návrhu? Není-li tomu tak, budeme o tom hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování 39 s ústním návrhem. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 40. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 41. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 42. Pro. Proti Zdrželi se, přijato. 43 pro. Proti, zdrželi se, přijato. 44 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro. Proti, zdrželi se, přijato. 46 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Myslím, že jsme to zamítli. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. to. 48. Kdo je pro? Proti. Ověříme to. Zdá se, že hlasovali pouze čtyři, z toho tři z EKR. Hlasujeme ještě jednou. 48. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 49. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Myslím, že jsme to přijali, hlasujeme nyní, končím hlasování. 22 proti 20, takže spáleno. A nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 pro, 13 proti a 5. Promiňte, 5 proti a 13 se zdrželo. To znamená, že jsme to schválili. Blahopřejeme panu Blasákovi. the last one is external sea borders. Next report is the a další zprávou je návrh stanoviska na nařízení, které se týká ochrany vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států. Musel jsem se nadechnout. Nevím, možná, že zástupce komise nám něco řekne k tomuto eh, titulu, který je na tolik řádku. Začneme pozměňovacím návrhem 10. Pan Danielis, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 11. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já se domnívám, že to bylo přijato, ale ověříme to. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. A návrh byl opravdu přijat. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Lingvistický pro? Proti? zdržel se, přijato. Pět, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Patnáct, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Šestnáct, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme to, myslím, že návrh byl přijat. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Aha. Návrh byl opravdu přijat. 17. Kdo je pro? Proti? Ověříme 17. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. To byl důvod, proč jsem chtěl, abychom to ověřili. 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se, přijato. 4, kdo je pro, proti, Zdrželo se, přijato. Konečné hlasování, hlasujte prosím. Všichni hlasovali. EPP má zase příliš mnoho hlasujících. Teď je to v pořádku. Hlasování je u konce. 39 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, to znamená přijato. Blahopřeji paní Grisbeck. Okay, we now need... Dobře. Nyní budeme eh, potřebovat i chvíli na eh, nové uspořádání protože bude následovat pracovní skupina pro podporu cestovního ruchu, pan Fidenza. Can I just remind those people? Chtěl bych pouze uvést, že dnes odpoledne máme výměnu názorů ke zprávě pana Frida a bude také veřejné eh, slyšení o dopravě. Byl bych velice rád, eh, kdyby se zúčastnilo více poslanců než jenom já a pan Fried. Děkuji. Dámy a pánové, můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je setkání našeho výboru eh, z naší pracovní skupiny pro cestovní ruch u kulatého stolu. Máme tu šest řečníků, pana Johna Kestera z eh, organizace, ze Světové organizace pro cestovní ruch při OSN, pan Icar eh, Palza Urquaja, eh, náměstek ministra pro obchod a eh, cestovní ruch baskické vlády Rodolf Delů s Korsvarem je člen Europa Nostra. To nás bude velice zajímat, co nám řekne Armando Branici z Evropské aliance kulturního a tvůrčího dědictví a Nick Greenfield z Asociace evropských turoperátorů. E, máme tu také hosty. Zpravidla je nejprve, nejprve požád máme místo předsedu pracovní skupiny eh, Karla eh, Fidanzu o úvod a potom eh, naše hosty, aby prosím nevystoupili na déle než pět minut. Karlo, děkuji, pane předsedo. Jak je možné přilákat nové turisty do Evropy? Dovolte mi krátký úvod. Když jde o nové turisty, eh, pak eh, musíme dbát také na kvalitu cestovního eh, ruchu. A jakožto Evropan a Ital vám musím říci, že dnes máme důležitý den, protože dnes odpoledne ve čtyři hodiny bude konečně vyproštěn vrak lodi Concordia tím se uzavře ta smutná a zahanbující kate, kapitola eh, naší eh, paroplavby a můžeme se zase dívat eh, do budoucnosti. Z technického hlediska šlo o nesmírně komplikovanou a citlivou záležitost získat nové turisty. To je ústřední téma pro evropský cestovní ruch a to zejména e, ve fázi, kdy e, dění na vnitřním trhu spíše stagnuje v důsledku krize. Proto musíme eh, eh, mít na paměti i eh, mimo evropský trh. V roce 2012 podle výpočtu bylo 411 milionů turistů v Evropě, které přišli ze zemí mimo Evropu. 293 milionů eur to představovalo a k tomu přijdou také příjmy leteckých dopravců. Tato čísla způsobila, že eh, Evropa se dává eh, destinací číslo jedna, ale musíme obstát v konkurenci i s dalšími regiony světa. A proto musíme s větší energií pracovat na strategii, jak přilákat do Evropy turisty eh, z ostatních částí světa, zejména také ze zemí BRICS Eh, které eh, už nemůžeme označovat za rozvíjející se země. Eh, v této souvislosti potřebujeme zajistit vízovou politiku, která by měla být harmonizována mezi jednotlivými státy. Číká se to sítě velvyslanectví a konzulátů a udělování víz e, musíme také usnadnit. To je velice citlivé, protože se to týká otázek národní bezpečnosti a pohraničních kontrol. Ale při setkávání s eh, různými subjekty jsme eh, vždy skonstatovali, že to má zásadní význam, zejména v těch zemích, kde není vyšší riziko přistěhovalectví, eh, tak bychom mohli usilovat o usnadnění vízového režimu a také vypracování vízového kodexu mohla by se tím zabývat Evropská komise a také by nám k tomu mohla něco říci. Měl by být dokončen do konce tohoto roku 2013 musíme pracovat s komisí ruku v ruce a dále jsou důležité některé pilotní eh, projekty o příležitosti velkých mezinárodních událostí v příštím roce, například v roce 2015 světová výstava v Miláně, vše, co s tím souvisí a musíme také věnovat velkou pozornost eh, obchodním eh, cestám, business cestovnímu ruchu, protože tady jsou velké překážky při vystavování víz. Musíme také investovat do nových technologií, aby se zkrátili zajistili pokud možno fronty na velvyslanectvích a konzulátech a aby bylo možné bezpečně vystavovat víza. Jsou tu některé oblasti na planetě, kde to je opravdu možné. Je to například Jižní Evropa a dnešní den v Evropském parlamentu kdy hovoříme v naší pracovní skupině o cestovním eh, ruchu, můžeme eh, se zabývat i tou otázkou, jak získat eh, co nejvíce turistů z neevropských zemí do Evropy. Děkuji a dovolte, abych nejprve dal slovo panu John Kestero, který je ze Světové organizace pro turistiku OSN. Vy, myslím, máte právě tu PowerPointovou prezentaci ale oceníme, když eh, nepřetáhnete pět minut. Pan Kester. Velice děkuji. Děkuji za tuto příležitost, abych zde vystoupil. Já zastupuji eh, Světovou organizaci pro turistiku eh, Světové OSN. Jsme tedy specializovaná agentura OSN a zabýváme se záležitostmi spojenými s turistikou. Než přejdu eh, k usnadnění vízové povinnosti. Dovolte mi, abych vám řekl, jak se nám jeví dlouhodobé vyhlídky turistiky do roku 2030. Domníváme se, že je tady pořád významný potenciál pro další růst turistiky celosvětově. Asi 3,3% nárůst ročně e, se předpokládá až do roku 2030, takže teď je to asi 1 miliarda, mělo by to být asi 1,8 miliard do roku 2030. E, růst vidíme ve všech regionech světa a všechny z toho těží, z tohoto potenciálu ale zejména azijský, pacifický a středovýchodní africký region více rostou co do podílu turistiky. Také pokud jde o pasivní turistiku, tedy turistiku mimo náš region, pak zejména eh, region Azie a Tichomoří bude růst. A vidíme, že právě tam bude největší růst, tam bude nejvíc nových eh, příchozích. A Vlastně část toho, o čem hovořím, už se děje. Tady máme data za léta 2006 až 2012, tedy před krizí a v současné situaci. A vidíme, jak se na různých eh, trzích vydávalo na mezinárodní turistiku. Vidíme, že vede Čína velmi přesvědčivě, následována Ruskou federací a Brazílií. Tyto státy BRICS už jsou tady hodně výrazné, ale pak jsou tady menší trhy, které rovněž hodně expandují. To, co vidíte žlutě zvýrazněno, to je žlut Asie, modrá je Evropa a červená je oblast obou Amerik. Nyní eh, usnadnění vízové povinnosti. Jde samozřejmě o to, aby tady byla patřičná rovnováha. A vychází to za rámec jednotlivých politických oblastí. Nejedná se pouze o turistiku, ale také o záležitosti rezortu vnitra a vnějších vztahů. Na jedné straně víze zajišťují základné funkce, jako je bezpečnost, kontrola imigrace, eh, omezení eh, pobytu a aktivit a Eh, uplatnění recipročních opatření. Ovšem může to také hodně fungovat jakožto omezení eh, ne- nežádoucí. A proto větší otevřenost vůči turistice by přinesla velké výhody. A je to také důležité pro obchod, eh, pro podnikání, rozvoj infrastruktury, kulturní a vzdělávací výměny, diplomaci. Čili když se rozhoduje o tom, zda vízovou, zda by vízová povinnost měla nebo neměla někde existovat. Pak je třeba vždycky vyváženě posuzovat všechny tyto zájmy. Tady máme data, na základě průzkumu, který jsme se o vízové povinnosti dělali na celém světě. A tady odhadujeme průměr ne procento obyvatelstva Ehm, světa, které může vstoupit do určité země bez víza. Vidíme ty zelené země, ty jsou hodně otevřené, žluté jsou někde mezi a ty modře označené jsou země, které až tak moc otevřené nejsou co vidíme v Evropě. Evropa je otevřená vůči všem vyspělým ekonomikám a řadě takzvaných ehm, vyvíjejících se, objevujících se ekonomik, ale zase ne až vůči tolika. Teď eh, naše organizace během posledních let hodně spolupracovala s partnery, se zainteresovanými eh, stranami, aby se program usnadnění vízové povinnosti posunul dopředu. Zatím jsme vypracovali tři zprávy a konala se celá řada schůzek kde se provedla určitá inventarizace stávající situace a kde jsme také vyslovili doporučení k této politice. Dále je tady pět důležitých oblastí kde vidíme příležitost pro usnadnění vízové povinnosti. Krom samotné otázky, zda vízum je zapotřebí či ne, tam, kde je vyžadováno výzum, je možné zlepšit poskytování informací. Lze také usnadnit eh, procesy, možné je eh, maximálně zjednodušit. Existují tady mnoho různých eh, možností. Je možno diferenciovat tak, aby se zacházelo s různými skupinami různě, aby se zvláště například podporovala turistika. Může se realizovat také program elektronických víz a lze možné také uplatňovat různé mezinárodní turistické smlouvy. Jak už jsem říkal, my spolupracujeme s řadou organizací, s APEX, OECD, Loni jsme nadnesli tuto otázku na zasedání G20 a poprvé tam bylo uznáno, že opravdu turistika a cestování vůbec je nástrojem pro tvorbu pracovních příležitostí, pro hospodářský růst a že tedy je důležité usnadňovat e, cestování, protože to podporuje tvorbu pracovních příležitostí, kvalitu práce, ozna, ozna, e, chudobu a vede to ke globálnímu růstu. To je v prohlášení G20 z června 2016. Teď také spolupracujeme s OECD. Příští rok se bude konat Světová organizace, spolupracujeme s celou řadou zemí, skupinou zemí zemí a naše organizace velice ráda spolupracuje i s evropskými institucemi při dalším prosazování těchto záležitostí. Tolik jsem vám chtěl teď říci a tím vám velice děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji, pane Kestere. Dále budeme mít paní Icia Epalzo, eh, Kvárka, pardon, doufám, že jsem se alespoň maličko trefil do výslovnosti, která je mm, e, náměstkyně ministry, mm, ministra pro obchod a turistiku baskické vlády. Prosím. Gracias. Bueno, represento como viceconsejera de Comercio y Turismo. Děkuji za slovo, vážný pane předsedo. Ano, jak jste správně řekl, já jsem zodpovědná právě za tuto oblast eh, na našem ministerstvu, za oblast cestovního ruchu, několik informací. My jsme v umístěný, máme asi 2,7 miliona obyvatel a cestovní ruch představuje opravdu velikou část našeho HDP. Jsme na severu Španělska, na jihu eh, v jižní části Francie rovněž. Eh, je cestovní ruch je pro nás opravdu zásadní pro, i pro naše podnikatelské aktivity malých a středně velkých podniků. Máme asi 2,5 milionu turistů, 6% ze Španělska, 4, 60% eh, mm, ze Španělska, 40% ze zahraničí. Proč si naše vláda zvolila právě tuto cestu? Proč se věnujeme cestovní uchylu? 75%, když se podíváme na čísla, 75% naš, všech ehm, obyvatel se začíná zabývat především regionálními, regionálními ehm, cestovním eh, ruchem. Mnoho jsou eh, velké eh, šance a máme také velice dobrou strategii. Pracujeme na tom, abychom dosáhli tohoto cíle v cestovním ruchu a také musíme diferencovat eh, v důsledku trhu. Musíme diferencovat, jsme opravdu starobylá kultura, která je současně avantgardní a moderní, jako například Bilbao a další města. Všichni, kteří budou hledat nějakou novou cestovní první eh, destinaci budou eh, eh, jistě přesvědčeni, že naše země je atraktivní. A co připravujeme pro nové turisty, na čem pracujeme, na alternativních cestovních cílech. A zaměřujeme se na kvalitu a zvláštní očekávání a využití zkušeností cestovního ruchu. Přitom chceme vystupovat autenticky, eh, zachovat svou vlastní eh, identitu a eh, chceme se pouštět i do nových technologií, využívat inteligentní trhy, inovace, informační technologie i v sektoru služeb. Eh, monitorujeme na webu cestovní cíle a přitom zjišťujeme, odkud přicházejí turisté k nám a co navštěvují, jak se pohybují. A usilujeme také o platformu mobility kde budeme analyzovat všechny eh, turistické proudy, různé cestovní trasy. A to jsou tedy eh, potřebné informace. A potom máme také dynamickou tvorbu cen. E, také zjišťujeme, e, co turisté říkají o našich cestovních cílech, destinacích, co tam dělají, co si představují, co očekávají, co potřebují. To e, je tedy ta turistická platforma, která to, tyto informace združuje za Baskicko a e, takto můžeme identifikovat další příležitosti. A v souvislosti e, s novými technologiemi můžeme poskytovat turistům informace. Máme webový portál a každý turista, který k nám přijede, tam může e, zjistit, co je zajímavého v okolí pěti kilometrů, jaké ubytování, jaké restaurace, různé trasy, eh, události a potom eh, také eh, individuální turista, který je dobře informován o světě, má velká očekávání a má třeba zájem o dobrých nabídky toto odvětví musíme ještě posílit. A, a, také při potvrzování kvality musíme ještě mnohé udělat, co se týče destinací a příslušných zařízení vydáváme potvrzení kvality. Chceme vytvářet sítě turistických destinací a také díky pomoci soukromoprávních konzorcí chceme diversifikovat produkty pro cestovní ruch, abychom mohli vytvořit konkrétní nabídky, vysoce, provozovat vysoce kvalitní politiku a eh, chceme Eh, také eh, eh, podporovat řádnou zprávu, protože cestovní ruch je pro ekonomiku opravdu rozhodující a činnost institucí hraje velkou roli v cestovním ruchu. Naším velkým cílem je zajistit když přijíždí mnoho mezinárodních účastníků. Sice máme mnoho turistů ze Španělska, ale chceme podchytit a podpořit i tuto mezinárodní část. Děkujeme. A dalším řečníkem je pan Rudolf Delus Conservaren, který je členem Rady se Evropa Nostra a zároveň výkonný předseda Evropského združení domů historie. Pane kolego, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si myslím, že je opravdu velice důležité, abych mohl hovořit. Francouzsky je to krásný jazyk, nesmíme na to zapomínat. A zároveň myslím si, že je důležité pro vás, pro občany, pro Evropu Nostru být zde přítomná, proto bych rád poděkoval za toto pozvání. Já jsem členem této panevropské asociace, která se zabývá eh, historickým dědictvím. Máme 50 leté výročí v letošním roce, věnuje se, eh, se v rámci Evropa Nostra, samozřejmě především kulturnímu dědictví v Evropě, koordinujeme například aktivní zastupování v této oblasti evropského dědictví to a i v rámci European Heritage Alliance. Máme 32 organizací, které pracují v různých oblastech týkající se kulturního dědictví. My samozřejmě chceme být spojeni, abychom hovořili jedním hlasem na základě článku 3 bodu 3 eh, smlouvy Evropské unie a nyní dovolte, abych to citoval anglicky. Hovoří se o tom, že Evropa by měla respektovat kulturní, jazykovou různorodost a tak a zajistit to, aby toto dědictví opravdu bylo, bylo udržováno. To bylo v angličtině. Zároveň jsem předsedou Evropského združení v mm, historických domů a pro nás je cestovní ruch zásadní, velice důležitý důležitý nejenom ze sociálního hlediska, kulturního hlediska. Často se zapomíná dokonce i na oblast životního prostředí. Chránění tohoto dědictví je samozřejmě velice pro nás důležité. Ochrana soukromého vlastnictví. Toto jsou všechno hodnoty, které toto to dědictví je zásadní pro cestovní ruch a zároveň pro přilákání nových uh, Ehm, ehm, turistů. Více než 50 eh, evropských turistů právě přichází díky tomuto našemu kulturnímu evropskému dědictví. Ovšem je zde taková dichotomie, které se nemůžeme vyhnout. Je to na jedné straně samozřejmě určitý tlak ekonomický, snažit se přilákat nové proudy turistů a na druhé straně se snažíme chránit naše kulturní dědictví, naše eh, památky, mm, památníky a tak dále. Jestli dovolíte, takový příklad jednoho města, které všichni známe velice dobře a víme, jaká je situace v Benátkách. Samozřejmě, že je to výjimečná situace, je zde mnoho problémů, kterým čelí právě eh, lidi, kteří se zabývají ochranou dědictví. Viděli jsme zde obrovský nárůst turistů smluv, i pokud jde o um, lodě, které využívají přístavy, eh, jednodenní eh, cestovní ruch a tak dále. Má to obrovský dopad na toto město a zároveň na kvalitu života těch lidí, kteří tam žijí a zároveň i turistů, který tam přichází. Benátky potřebují okamžitě akční plán v této oblasti, tak aby maximalizovali výhody, které přináší turisté do tohoto města a zároveň snížili negativní dopad, včetně dopadu na životní prostředí, lodě a tak dále, dopad na charakter tohoto města. V roce 2006 v 96. jsme měli 206 velkých lodí, které přicházely eh, denně do Benátek a v roce 2011 to bylo 1300 Eh, v roce 96 to bylo 200 tisíc eh, lidí, eh, návštěvníků. V roce 2011 to už bylo 1,5 milionu a byly to obrovské lodě, které sem přichází, velkotonážní lodě. My samozřejmě mm, víme, že to potom představuje obrovský problém pro udržitelný cestovní ruch v tomto městě. Samozřejmě, že je zde určité řešení, dobrá rovnomá na jedné straně mezi podporou tohoto kulturního dědictví a na druhé straně ochranu kulturního a přírodního bohatství a dědictví, pokud jde o počet turistů, který se eh, právě eh, přichází díky kulturnímu dědictví, tak je to, mm, řekl bych, na vyvážené úrovni. Samozřejmě, že musíme hovořit i o ekonomickém dopadu, sociálním dopadu celé této problematiky. Kulturní dědictví je nelukrativním, neziskovým sektorem, ovšem zároveň vytváří obrovské, eh, obrovský přínos pro evropských, eh, evropské turisty, ovšem nevytváří nějaké, nějaký zisk. A to znamená, že je zde určitá nerovnováha z ekonomického hlediska, z finančního hlediska. Například bychom mohli zredukovat VTA v, té, v některých zemích v Evropě, která je opravdu vysoká v některých zemích, tak abychom věnovali tuto část na obnovu um, dlouhodobého kulturního dědictví a zároveň být schopni přilákat více nových turistů. Musíme proto spolupracovat veřejné orgány, které jsou zde zastoupeny, turistické organizace, organizace, které chrání kulturní dědictví, tak abychom jednali ve společném zájmu a dosáhli rovnovážného stavu mezi cestovním ruchem a zachováváním památek kulturního dědictví. Před ukončením mého příspěvku dovolte několik bodů, které jsou zásadní, pokud jde o ochranu kulturního dědictví a zároveň podporu cestovního ruchu, jakým způsobem reagovat, jakým způsobem nás nějaká řešení. Jednak samozřejmě je zde nový typ tohoto dějství, rehabilitace těchto památníků, na které jsme zapomněli, které jsou částečně zničeny, regenerovat celé části měst, městských oblastí, zón městských, například a laureáti v této oblasti, pokud jde o evropský, o tento, dovolte, abych obrátil vaši pozornost, zde jsou takové brožurky, my to máme krásné brožurky, které jsou eh, zdarma a ve kterých můžete vidět laureáty této naší soutěže. soutěže. Dále média, sociální média, eh, masová média, která bychom mohli využít, tak abychom propagovali nové destinace, podporovat lokální cestovní ruch, místní komunity, místní společenství, Dále je to problém v oblasti vzdělávání, respektu, lepšího pochopení eh, tohoto našeho kulturního dědictví, kvalitního cestovního ruchu, přistupovat k novátorským postupům, namírušitým postupům, které by ochránily naše dědictví v muzeích, v městech, ale i na vesnici zlepšit přístup pro všechny specifickými politikami, specifickým, specifickými možnostmi v oblasti infrastruktury, dopravy a zároveň podporovat různé evropské iniciativy, které zde existují v oblasti cestovního ruchu a kulturního dědictví, takzvané evropské cesty, trasy, evropské, evropská hlavní města kultury, etiketáž, eh, označování těchto Eh, památek eh, a dědictví. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jsem nepřekročil čas, který jsem měl k dispozici, těch 10 minut. Děkujeme. Děkuji a další bude pan Armando Brančíve, který je předsedou výkonného týmu Evropské kulturní a tvořivé aliance. Pane Brančine, prosím, děkuji pane předsedo za pozvání eh, na toto zasedání. Aliance, Evropská kulturní a tvůrčí aliance společně zastupuje 400 evropských společností eh, ve vyšším segmentu trhu a je tam 14 různých subsektorů, je tam klenoty, móda, Ehm, boty, ehm, gurmanské potraviny, zařízení, ehm, automobily, jachty, vína, lihoviny, hotely a také vydavatelství. Společně těchto 400 evropských firm loni v roce 2012 měli více než 510 miliard dolarů, více než, pardon, euro, což je více než 3 evropského HDP a dalších předchozích dvou letech, 2011 a 2012, růst byl dvouciferný. Luxusní sektor je významnou hybnou silou pro udržitelný růst a pomáhá to, aby Evropa byla zdravá co do konkurenční schopnosti, eh, vývozní schopnosti a zaměstnanosti. Na Evropu připadá více než 70% podíl v tomto sektoru a přímo je tam zaměstnáno více než milion uh, 150 tisíc pracovníků a minimálně 660 tisíc pracovníků nepřímo. Loni vlastně eh, to podporovalo také rozmanitou síť malých a středních podniků po celé Evropě. Důležité je říci, že více než 60 eh, se vyváží a dělá to více než 10 veškerých exportů z Evropy, co znamená, že eh, z ten 10 euro exportu jedno 1% připadá právě na ten vyšší, nejvyšší segment trhu. Tento sekt, na tento sektor připadá také více než 100 miliard daňových příjmů zaplacených loni. Eh, prostřednictvím nebo do různých ministerstev financí. Týká se to vývozních daní a osobních eh, daní, které se zaplatily za pracovníky z tohoto ehm, segmentu. A samozřejmě, že tento vyšší segment také je hybnou silou pro turistiku, protože více než polovina luxusního zboží, které se nakoupí v Evropě, jsou spojeny s turistikou. To právě předpokládá 40%, v Itálii 60%, ve Francii 50%, ve Španělsku 50%, ve Spojeném království, to je jenom pro představu. A hodnota um, tax free eh, eh, na evropském trhu je asi více než 30%, 36 miliard. Tedy to jsou ty eh, nákupy osvobozené od daně. Samozřejmě, že v tax-free obchodě eh, se nemůžete dost dobře koupit eh, auto, luxusní auto nebo luxusní jachtu eh, nebo luxusní pohovku. Prostě jsou to věci, které se vám vejdou do vozíčku. V roce 2012 tax-free nákupy ze strany turistů v Evropě velice rostly ve všech evropských státech a ten růst hlavně způsobili Číňané, na které připadalo více než 20%, na Rusy připadalo 20%, činí 4,4% a Amerik, Ameriky 44%. A předpokládaný růst na rok 2013 je plus 18%. A zejména zase to bude díky Číňanům plus 23%, na Rusy připadá plus 20%, na Brazílii a Spojené státy um, na každou z těchto zemí 6%. Evropští občané stále více to vnímají tak, že tento sektor je opravdu ambasadorem evropských hodnot, zejména co se týče kvality, důvěry, tvořivosti, excelence. Před třemi Eh, měsíci TN Sofres v několika evropských státech provedl průzkum ve Francii, ve Spojeném království, Německu, Itálii a Španělsku. A respondenti řekli, že pokládají eh, tento sektor velice důležitý eh, pro kreativní průmysl, že to zajišťuje také, že přijedou noví návštěvníci. Tak to vidí 77% a že se také díky tomu udrží tradiční řemesla, tak to e, vidí 76%. A je tedy důležité, aby Evropský parlament a aby komise zajišťovaly nadávno přístup na trh prostřednictvím usnadnění i vízové povinnosti, což je záležitost, která se stále znovu objevuje a v těchto diskusích. Už o tom hovořili i předřečníci a já s nimi naprosto souhlasím. Usnadňování vízové povinnosti je nesmírně důležité pro evropské členské státy v rámci eh, širší politiky přístupu na trh. Jedná se také o sociální rozvoj, protože to je velice úzce vázáno na eh, volnou hospodářskou soutěž a my velice vítáme rozhodnutí eh, Evropské komise zahájit jednání s Japonskem, eh, Spojenými státy a Indonésií. A eh, doufáme také, že nakonec se dlouhotrvající jednání z, Bazílí, s Brazílií dospějí ke kladnému závěru. Já vám děkuji. A dále bude eh, pan. Uh, Dále vystoupí pan Nick Greenfield. Dobrý den vám všem. Já vám velice děkuji, že jste mě pozvali. Je mi velkým potěšením. Já jsem si připravil pět eh, klíčových oblastí, které se týkají cestovného, eh, cestovního ruchu a budu eh, respektovat to, co jsem dal k dispozici. Takže v prvé řadě bychom měli rozlišovat mezi různými trhy. Máme tu akronym BRIC, eh, o kterých eh, pan Neil jako ekonom hovořil a když se podíváme eh, na trh v Londýně podle BBC World News je velice dobrý a je nám jasné, že země BRIC nejsou úplně stejné. To bylo zdůrazněno. Když se tedy podíváme na trhy těchto zemí, potom je to mnohem složitější. Musíte přitom zohlednit celou řadu věcí, jak lidé nakupují své cesty, kam cestují, kdy cestují. Dobrým příkladem je Brazílie. Eh, v eh, té nízké sezóně je dobrá příležitost, protože eh, tam jsou letní prázdniny, cestuje se s rodinami, to jsou Brazilci. Jak utrácejí peníze a vytváří se velice komplikovaný obrázek a čím lépe pochopíte, jak trhy zemích původu fungují, tím eh, eh, lépe se na to zaměříte. Velice dobrým příkladem je eh, indický režisér Jas Chopra, který byl na líbánkách v 70. letech ve Švýcarsku, tam se mu to líbilo, natočil tam film v 80. a 90. letech a po Spojeném království je mezi Tury turisty Švýcarsko e, číslo dvě. E, lidé milují švýcarské Alpy a e, destinace jako Engelberg opravdu žije z těchto turistů. To obývá pro ně tedy eh, první stanice při návštěvě Evropy. A potom eh, eh, zapomínejte na tradiční trhy, když usilujete nové. Kanada a Japonsko zůstávají stále důležitými trhy. Mnohé tedy dohánějí podle statistik stále ještě USA překoná všechny trhy BRIC z hlediska počtu turistů. Když se podíváme na Japonsko, Japonsko, tak eh, se ekonomika příliš eh, nerozvíjela a dostalo se do eh, zapomnění, ale to neznamená, usilujte o japonské turisty. Japonci od roku 1964 po olympiádě velice cestovali, milují cestovat do zahraničí. Eh, a eh, v loňském roce to bylo 17 milionů, takže to jsou ztracené příležitosti. A eh, za třetí víza, víza, víza. Víza jsou nesmírně důležité, dotýkají se spousty rozvíjejících se trhů. Možná, že znáte zprávu o vízech z roku 2010. Zkoumali jsme celou řadu trhů, které mají zkušenost vízy eh, jako odstrašujícím faktorem. Statistika ukazuje, jak došlo ke zlepšení, kolik víz bylo eh, eh, 6% bylo odepřeno, to se tedy zlepšilo, ale sledujeme tedy, eh, kolik lidí z toho eh, profitovalo oproti roku 2010, zejména India a eh, Čína, tak to bylo 21 25% a Čína 25 a 30% pro Spojené království kvůli Schengenu, abych byl eh, spravedlivý. Eh, úřady v eh, šengenské i v Spojeném království to berou velice vážně a doufáme, že budeme mít dobré výsledky. Doufáme že se procesy e, záhy zlepší a e, orgány opravdu zlepšují harmonizaci a e, budou se snažit udělat tedy vše při udělování britských výz. A číslo čtyři, ne, chci, abyste všichni odešli, budu stručný. E, směrnice o souborných službách cestovního ruchu a e, systém e, marší tur operátorů zhoršují vyhlídky tohoto sektoru. Proč? Protože tento systém marší zjednodušuje prodávat tento produkt z hlediska DPH. Skutečnost je taková, že žijeme ve světě online a stále více operací se eh, takto eh, řeší a tak my ztrácíme vývozy eh, a mimo Evropu jsou schopni prodávat tedy prázdniny. PTD, směrnice o svobodných službách, my tvrdíme, že není možné ignorovat, jak e, úspěšný je tento sektor. To je velice důležité, když sem lidé přijíždějí a e, když se zde prodává, tak e, je to export, ne dovoz. A začínáme na tom pracovat, pracujeme na eh, vzdělávání cestujících. Je třeba eh, eh, využívat vzdělávacích institucí, protože to je budoucnost cestování. Vidíte tváře amerických studentů, jak se rozjezdní při první cestě do Evropy a za deset let se vracejí a říkají, že tu studovali semestr nebo rok na univerzitě a potom se vracejí s rodinami, aby jim to ukázali a stále se vracejí. Budoucnost cestování spočívá v, zde v, ve vzdělávací oblasti. Já vám velice děkuji. Thank you very much. Greenfield, Děkujeme, pane Greenfield. Snad vám chutnalo naše kafe, které zde máme, které nám roznáší Valery Fantusy. Skon Industria je dalším řečníkem. Fantoci, Fantoci se jmenuji, jmenuji se Fantoci a budu mluvit italsky. Takže. Ital, Italové určitě moje příjmení zaznamenali, protože je to známé příjmení u nás v filmovém odvětví. Já budu hovořit za Fera Turismo, to je naše národní organizace cestovního ruchu, která se zabývá takovým tím business odvětvím cestovního ruchu. To znamená nejenom hotelové ubytování, hotelové řetězce a tour operátory, ale samozřejmě i služby, které jsou spojené s, s muzeí, s pronájmem automobilů, operátory autobusů, operátory různých eh, akcí, letecké operátory a tak dále, čili opravdu pokrýváme rozsáhlý segment. Máme určité klíčové partnery, se kterými spolupracujeme, pokrýváme cestovní ruch v celé této oblasti. Máme rovněž eh, konkrétní každodenní eh, vztahy, spolupráci s různými vládními organizacemi u nás v Itálii. A již delší dobu se snažíme podporovat politiku podpory nových eh, toků cestovního ruchu do Itálie. My jsme v podstatě na pátém místě tabulky VTO, pokud jde o lák, přilákání ze mm, nových eh, turistů do, do naší země. Všem jistě si myslím, že vzhledem k tomu, co můžeme nabídnout, bychom na to mohli být ještě lépe. Další problém, o kterém se zde zmínili, zmínili před, řečníci, je problém s udělováním víz. Tam skutečně získání víz do mnoha zemích je nesmírně dlouhým procesem, problematickým procesem. Jsou víza jsou udělována v papírové formě, je to časově náročné, finančně náročné, je to komplikovaný proces a to je podle našeho názoru velikou překážkou v rozvoji cestovního ruchu. Má to negativní dopad na příliv turistů z velice důležitých zemí podle našeho názoru. Jedním z hlavních cílů, které se snažíme sledovat v poslední době, je zajistit s naší eh, stávající vládou a my nevíme, jak dlouho tato vláda zůstane u moci. Snažíme se vytvořit společně určitou platformu, společně s vládními organizacemi, takovou společnou platformu. To zatím ještě tento plán zatím nebyl potvrzen. Byla by to platforma, která by umožňovala onlineové vydávání víz. A nešlo by pouze o udělování nebo vydávání víz. Byla by to v podstatě taková elektronická platforma, která by sloužila trochu i jako elektronická peněženka. kde by turisté mohli, byla by to taková vlastně možnost eh, určitého úložiště pro, řekněme, eh, vrácení DPH u turistů nebo například eh, lístky do muzeí či galerií nebo nějaký nákup nějakých jiných záležitostí, které by mohly provádět online v naší zemi. Tato platforma by měla být podpořena samozřejmě i dostačným finančním obnosem. To znamená, že očekáváme i zapojení poštovních služeb, bank, různá povolení a tak dále. Čili je to aktivita, které se nyní velice dynamicky věnujeme. Doufáme, že taková platforma bude brzo zprovozněna. Máme pocit, že by to mohlo být takovým důležitým pojítkem pro naše návštěvníky i po návratu do jejich zemí. Mohlo by to pomáhat těmto turistům po návratu do její zemí? Bylo by to prostě jednodušší, pokud je o administrativu, pokud je o kontakty a tak dále. Děkujeme, děkujeme za, za tento příspěvek a nyní zde máme Evropskou komisi která by rovněž chtěla vystoupit. Pedro de Silván, Ortun Silván, pane eh, Silváne, máte pět minut, možná se zmíníte o vízové povinnosti, uvidíme. Já si... Děkuji, dobré jitro a děkuji eh, samozřejmě výboru a Karlu Financovi za to, že svolali toto zasedání eh, Task Force Evropského parlamentu byla vytvořena loni a myslím, že je velice dobré, že se takto zaměřená zasedání pořádají. Doufám, že i informace, které já poskytnu, budou užitečná. Chci také poděkovat předřečníkům, protože vidím, že jsme všichni eh, na stejné cestě, jde nám o stejný cíl v politice turistiky. Je to velmi jednoduchá věc, abych to schrnula, aby Evropa i nadále byla světovou destinací číslo jedna Eh, aby měla velice rozmanité, udržitelné a kvalitní turistické produkty. O tohle nám jde. Všem je to naše odpovědnost a myslím, že, jak jsem vyrozuměla od předřečníků, jsme tady zajedno. Jaké hlavní, jaká hlavní opatření vypracováváme, abychom se tam dostali? Mohu to se skupit do několika skupin. Za prvé, snažíme se zvyšovat poptávku pro turist, po turistice. A děláme to ve dvou hlavních oblastech. Jde nám o to, aby se navyšovaly výměny turistů mezi členskými státy, tedy na úrovni Evropské unie. Mezi členskými státy zaměřujeme se na určité cílové skupiny, jako jsou seniori, mladí lidé, rodiny a konkrétně pak eh, v, malé, v nízké a střední sezóně, aby se řešil problém turistiky, kterou je sezónnost. Já nebudu zabíhat do podrobností, znáte projekt Calypso, který se eh, financoval už v předchozích letech, teď eh, mimochodem Eh, už loni vlastně jsme zahájili tento problém, ale program, pardon, ale teď už v iniciativě o seniorech dosahujeme té mm, už eh, rychlosti, o kterou nám jde. Jde nám o nárůst turistických toků, zejména starších občanů a to zejména v nízké a střední sezóně. Dnes jsme zahájili průzkum. Má se to dělat na úrovni členských států a je, bude se to dělat mezi i asociacemi starších občanů a jedná se nám o to, abychom věděli, jak tato iniciativa probíhá a chceme také, aby se zamysleli všichni nad tím, jak nabité zkušenosti by se se daly využít tak, aby se vypracoval koordinační mechanismus na Evropě úrovni, aby se podporovaly turistické toky v rámci Evropské unie, ale snad i s některými třetími státy, s nimi jsme už začali spolupracovat, ku příkladu Brazílie. A v Čín, s Čínou možná také začneme spolupracovat na tomto trhu pro turistiku seniorů. A Budeme se tomu také věnovat na neformální schůzce 17. února ve Vilniusu příslušných ministrů a pak 5. prosince se uskuteční vyhodnocení toho průzkumu v Bruselu a budeme se snažit tedy vypracovávat takovýto koordinační mechanismus na evropské úrovni na jaře příštího roku. A to tež děláme i vůči třetím státům. Už jsem hovořil o té iniciativě pro pro Eh, seniory, ale máme také další propagační kampaň Ready for Europe, připraveni pro Evropu. Možná už se nějaké materiály dělám, kde pracujeme také s Evropskou komisí pro cestování. Je to zastřešující organizace pro cestovky a my s nimi jednáme už od roku 2011 a bude se konat konference. Bude to 12. února příštího roku, kde budou prezentovány výsledky první fáze spolu spolupráci, tomu se říká Evropa jako destinace 2020. Pak eh, připravujeme další finanční dohodu s nimi Eh, tak aby také ETC portál se, eh, revido, se eh, aktualizoval. Jedná se i o různé turistické produkty, nové turistické produkty v rámci bilaterální spolupráce s například s Čínou, Ruskem, Brazílií, se dělá to, čemu se říká se pro růst a vždycky se všemi těmito státy nám jde i o rozvoj turistiky. Chceme také spolupracovat s Tuniskem, Egyptem v oblasti dalšího rozvoje turistiky. Byť, jak víte, politická situace tam není taková, abychom mohli předpokládat významná zlepšení. Druhá oblast je eh, transnárodní, transevropské produkty, které se nabízejí. My jsme značně e, také navýšili udržitelné destinace. Máme k tomu i akce z e- strany Evropského parlamentu. Spolu s Radou Evropy jsme e, kofinancovali tři dohody o spolupráci, aby bylo možné využívat potenciál evropských kulturních kořenů. A bude se konat 20, eh, od 25. února k tomu eh, výstava ve Štrasburku. Také teď eh, zahajujeme tender, týká se to právě kulturního dědictví, cestování v, této, v rámci této oblasti a také už jsme měli dva úspěšné tendry pro turistické udržitelné produkty. Třetí oblast, eh, zase nám jde o větší eh, udržitelnost a kvalitu evropského, evropské turistiky. Přístupná, dostupná turistika eh, také v únoru v Miláně v souvislosti s, s, s výstavou o tom bude prezentace. A jde nám také o zvyšování kvalifikace pracovníků, zejména jazyků jazykových kvalifikací a kvalifikací v oblasti informačních technologií. A vždycky podporujeme udržitelnou turistiku, patřičně e, vyváženou. E, musíme vyvažovat ekonomickou, sociální a ekologickou dynami, e, dimenzi. A nakonec čtvrtá oblast je usnadňování vízové povinnosti. Není to jednoduché, už několik let na tom pracujeme, spolupracujeme s DG Vnitro a víte, že loni v únoru jsme vydali sdělení a komise poprvé vlastně řekla, že turistická dimenze musí být tady významným elementem. A jak Karlo říkal na začátku, eh, dále se na tom bude pracovat a další dokument bude přijat. Na konci tohoto roku přečítá se s legislativními i nelegislativními opatřeními tak, aby se usnadňovala ehm, turistika, hlavně mm, vízová povinnost se usnadnila pro ty, kdo cestují často, cestují za účely turistiky, ale také jde o ty, kteří cestují poprvé. V rámci vízového kodexu je hodně, co by se dalo implementovat a harmonizovat s všemi členskými státy prostřednictvím i konzulátů. A právě o tohle jde, aby se zlepšovala aby se dělaly změny eh, k lepšímu, zejména pro ty, kdo cestují často a kdo cestují poprvé počítáme s několika akcemi v souvislosti s vydáváním víz. Také na foru ministrů 17. října se o tom bude hovořit, pak tam bude zasedání ministrů v Londýně, bude to 4. Eh, listopadu, pak bude společná konference 8. listopadu o víze, která se bude konat v Říně. Takže, jak vidíte, hodně v této věci děláme a já vidím, že pan předseda už třímá kladívko, ale doufám, že se nám podařilo přece jenom učinit přehled našich iniciativ a jsem samozřejmě připraven během diskuse zodpovědět na konkrétnější dotazy. Děkuji a teď um, prosím, aby se přihlásili ti, kdo si přejí um, hovořit. Mám tady pan Foster, pan Danelise. pan Danton, pan Lasta, pan Udias, paní Bilbao, takže já vám přečtu, koho tam mám, i když ne nutně v tomto pořadí. There's Mr. Danellis, Mrs. Bilbao, Mr. Mrs. Mr. Udias. Okay, one, two, three, four, five. Dobře, tak to máme celkem deset. Prosím všechny členy tohoto výboru, aby laskavě se omezili na dvě minuty, což nám hodně pomůže, protože měly by to být otázky a odpovědi. Není to příležitost pro to, abyste tady eh, ve svých projevech glorifikovali turistiku. Proto vás prosím, abyste se drželi dotazů. Budu vám vděčný. Nejprve paní Foster. Tak prosím a dvě minuty. Děkuji, pane předseda, a děkuji také panelu řečníků. Já velice oceňuji, že jsem tady, protože já jsem 25 let pracovala v leteckém průmyslu a asi čtyři eh, leta eh, jsem hovořila pro cestovky. Mám také Petfrenda ve Francii. A když jsem byla eh, mladá, jsem chtěla cestovat. Je to hrozně důležité. Turistika je trošku popelka v mnoha členských státech. A ve Spojeném království máme minister pro turistiku, to je velice důležité. To je konec dodavatelského řetěze, je to výsledek výroby, létání nebo plavení se na lodi a prostě eh, je to i biznes a máte také lidi, kteří tedy cestují za obchodem. A ehm, bylo tady zmíněno mnoho zajímavých věcí, jenom to, co říkáte o vízech. Já nevím, jestli na to máte odpověď, ale já znám odpověď, protože ty mě Jaké hranice v Evropské unii, to je ten problém. A máme obrovské problémy s nelegálními imigranty. Na jedné straně ano, Samozřejmě, že si přejeme, aby se dobře řešily žádosti o víza, protože potřebujeme příjmy z turistiky, ale nevím, jak se to dá řešit, protože řešení musí být širší. Musí to být jaksi pořádné prosazování toho, co existuje v členských státech, které to často nedělají a Schengen to dále stěžuje. A proto je první věc, kterou jsem chtěla zmínit. A pak ještě k jedné záležitosti a velice oceňuji poznámky kolegy, který hovořil o historických budovách. Těch máme spoustu ve Spojeném království, jako v celé Evropě. A právě turistika eh, zajišťuje, že některé ty domy jsou udržovány, protože z toho plynou příjmy, nejenom tedy eh, památkáři to zajišťují. Já souhlasím také s tím, že je třeba řídit turistiku. Je to turistika, kterou je patřičně řídit. Tady se mluvilo i o určitých omezeních. Musíme být eh, opatrní tam, kde se jedná o kulturní dědictví, aby se nepoškodovalo. Bohužel, bo, nepoškozovalo. Měla bych to hodně na srdce, ale není na to čas, ale všem děkuji za to, že jsem dneska přišel. Prosím, Esther Gandes. Děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu stručný v souhledu s vaší prozbou. Dovolte, abych nejprve všem velice poděkoval, protože zdůraznili různé aspekty tohoto důležitého tématu cestovního ruchu. Bylo zde řečeno, že jsou nějaké problémy s tím, že toto odvětví velice závisí na sezóně, ale jsou tu ještě některé důležité ostatní body, kterým bych se chtěl věnovat. Také bych chtěl mezi námi velice eh, přivítat zastupitelku Baskicka. Ještě před létem jsem se zúčastnil jedné akce ve Španělsku a zúčastněna byla i autonomní oblast Baskicko. Baskicko je tedy autonomní, ale je součástí Španělska. A já bych chtěla Baskicku poblahopřát, protože smlouva sice harmonizaci zakazuje, ale cestovní ruch by z toho jenom profitoval. Potřebujeme posílit konkurenceschopnost a Baskicko je stará země, která nabízí skvěle atraktivní turistické cíle, nádhernou přírodu a když člověk Baskicko navštívil, tak na něj nikdy nezapomene. Je tam spousta kultury. A mohli bychom toho využít k přilákání turistů. To lze jenom uvítat, ale není k našemu ústřednímu tématu. My si všichni přejeme podporu cestovního ruchu, ale musíme také uvážit, že to naráží na obavy v otázce bezpečnosti, také v souvislosti se šengenským prostorem. Byla uzavřena obchodní dohoda a obyvatelé Peru nyní mohou bez problémů vcestovat do 28 evropských zemí. Děkuji, pane, pan Danielis. Děkuji vám a chtěl bych také poděkovat všem hostům. Budu stručný. Nechtěl bych příliš dlouho hovořit o vízové problematice. Jistě není náhodou, že se o ní všichni zmiňují jako o hlavním problému. Domnívám se, že by bylo rozumné zajistit možnost eh, vydávat víza elektronicky v nejrůznějších podobách, i skupinová víza, něco takového, ale je to opravdu zajímavé, to, co jsme slyšeli z úst našich hostů, aby byl cestovní ruch v Evropě konkurenceschopnější. Musíme ještě posílit a chránit práva cestujících. Věřím, že naši hosté s námi budou souhlasit, že tato oblast je pro turisty nesmírně důležitá aby e, e, byla jednotně ochráněna jejich práva. A také je důležité lepší vzdělávání kvalifikace všech, kteří působí v cestovním ruchu. To e, jeho kvalitu jistě zlepší. A v právě jste hovořili o modrém růstu. To je také velice důležité. Týká se to cestovního e, ruchu na pobřeží a e, týká se to také různých e, výletních plaveb ty eh, zejména v oblasti Středozemního moře, ještě pokulhávají ve srovnání s jinými oblastmi, jako je eh, Karibská oblast nebo oblast Tichomoří. Eh, myslím, že tuto oblast bychom mohli mnohem zlepšit, kdybychom měli takové programy, kde cestující mohou získat ještě více poznatků a zkušeností z těch navštěvovaných míst. Bylo by to jistě ve prospěch eh, ekonomiky v místě a také by to zlepšilo nabídek, eh, kvalitu nabídek těchto eh, výletních plaveb. A také by bylo možné lépe organizovat ty proudy turistů v přístavech. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat všem hostům za jejich příspěvky a panu Financovi, Financovi samozřejmě eh, děkuji za jeho úsilí. A mám otázku na zástupce komise. Hovořil jste o práci, která se provádí, aby bylo možné ovlivnit a podpořit toky turistů individuálních i skupinových, například mladistvých, ale přemýšleli jste také o tom, že budete hovořit o cestovním ruchu osob se zdravotním postižením. To je příležitost a možnost, jak podpořit cestování osob se zdravotním postižením do Evropské unie. A mohl byste také něco říci o neznámých turistických cílech, dát nám nějaké takzvané tajné typy abychom věděli, zda se učinilo něco i v tomto ohledu. A potom mám ještě další otázku na zásobce komise. Eh, řekl jste, že spolupracujete s národními eh, asociacemi cestovního ruchu. Uvažovali jste také spolupráci s regionálními asociacemi. Dnes jsme se dozvěděli, že Baskicko eh, pracuje na zcela konkrétních projektech. Mimo jiné jde o využití nových technologií Eh, pro eh, přilákání nových skupin cestujících turistů a viděli jsme, že eh, vnitrostátní i zahraniční cestovní ruch tady hrají obrovskou roli. Přemýšleli jste například o tom, že by některé projekty mohly posloužit jako osvědčené postupy i v jiných oblastech Evropy. A potom bych měla ještě otázku na zastupkyni basketské vlády. E, zmiňovala jste se například o vytvoření webové stránky a říkala jste, že jednotlivé e, cestovní toky a e, turistické cíle se analyzovaly. Mě by zajímaly i bližší podrobnosti. A já vám tedy děkuji, že jste se také eh, zmínil o tomto eh, projektu podpory eh, Baskicka a my chceme učinit vše na podporu cestovního ruchu ve Španělsku, ale i tedy v celé Evropě. Euh, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval Karlo Financově za jeho velice důležitou práci, pokud jde o velice konstruktivní přístup k této politice cestovního ruchu a zároveň bych rád poděkoval našim expertům, panelistům. Bylo jste zmíněno, že 50 cestovního ruchu se týká právě kulturního dědictví a zároveň přírodního dědictví našeho kontinentu. Náš kontinent má obrovské bohatství v obou těchto oblastech. Samozřejmě, že je to obrovská výhoda, ale například Asie, nebo Jižní Amerika se ve svých komunikačních aktivitách rovněž snaží tímto způsobem valorizovat, zdůrazňovat tato dědictví, tyto hodnoty. Několik otázek i na panelisty, i na komisi. Měli bychom věnovat větší pozornost těmto turistům a zároveň bych se chtěl zeptat, známe nějaké srovnávací statistiky, pokud jde o jiné regiony světa v této oblasti a zároveň které oblasti bychom měli lepším způsobem zdůraznit v naší komunikaci směrem na venek, tak abychom přilákali právě turisty, který, kteří mají zájem o toto naše bohatství, kulturní i přírodní. Děkujeme, pane Danto, paní Vlasto. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala všem panelistům, zároveň všem, kteří vystoupili v této diskuzi. Já jsem zástupkyní eh, našeho, naše, místní organizace, naše místní organizace v Marseji a zároveň zastupuji Marseji v oblasti cestovního ruchu. Marsej je právě hlavním městem kultury v letošním roce. A já si myslím, že Podobné aktivity, podobné našemu dnešnímu setkání jsou velice kvalitní, dobré. Můžeme informovat nejenom o tom, co je pro nás důležité, eh, a zároveň například eh, v tomto případě u, u Evropského města kultury můžeme skutečně poukázat na všechno bohatství, které v našem městě. A nyní k vízum. Samozřejmě lepší bylo, kdyby jsme co nejrychleji měli možnost získat víza jednak pro naše občany, kteří chtějí vycestovat do zahraničí, ale zároveň například pro země BRICSu, protože to je ta nová klientela. To je nová klientela, která přichází do Evropy, která Eh, chce poznat naši kulturu, zároveň životní prostředí. Jsou to lidé, kteří se zabývají například i ochranou moří, dále je to takzvaná ta modrá turistika, čili je to rovněž jedna z výhod pro nás, pro Evropu. To si myslím, že by mohlo do, takovým doplňkem cestovního ruchu. Měli bychom jednak mít společnou komunikační politiku, nejenom pokud je o specifika jednotlivých zemí, to samozřejmě ne, to je na každé zemi, ale spíše o to společné bohatství, které máme v Evropské unii. A proč ne? Například tak abychom zjednodušili návštěvu našich muzeí, památníku, nějaký city pass evropský. To znamená, že již by to byly předplacené, řekněme, organizované výlety, přes internet, čím špádem by to těmto turistům zjednodušilo vstup do jednotlivých muzeí, galerií, na jiná turistická místa. Čili to je z mé strany vše. Pane předsedo, samozřejmě cestovní ruch to je vektor naší ekonomiky, je to tvůrce pracovních míst, je to nesmírně důležitá část našich odvětví. Děkujeme, pane předsedo, pan Odias. E, děkuji, pane předsedo. A děkuji e, Karlo Fidancovi a všem řečníkům. Domnívám se, že díky této iniciativě bylo možné eh, veřejnost informovat o tom, jaký dopad má, nebo jaký význam má cestovní ruch pro hospodářský růst. Jedná se o odvětví, které má pozitivní dopad na platební bilance. Velký dojem na mě udělalo to, co tady říkala zástupkyně Baskická, protože když to vezmeme v v souvislosti s tím, co jsme slyšeli o Balárských ostrovech, o Tustoskánsku, tak je to opravdu model excelence, který, na který se pak mohou odkazovat i jiné regiony. Často říkáváme, že není třeba znovu vynalézat kolo. Důležité je, aby se to kolo pořád točilo. Kolo už tady je a běží to pěkně. Několik dotazů na zástupkyni Baskická. Jaké investice učinil veřejný sektor, aby se tento model využil co nejlépe? A za druhé, jaká nová úloha byla nalezena pro soukromé podniky při budování tohoto modelu? Nakonec se pak hovořilo i o vízech a rád bych využil příležitosti, že je tady zástupce komise, abych se s politováním vyjádřil o skutečnosti, že je tady mnoho omezení, nemusíme chodit daleko. Například o jednom incidentu se psalo v italském tisku. 13-letá dívka narodila se v Itálii a přeje si cestovat do Spojeného království, ale nemůže. protože byť se narodila a žije v Itálii, její rodiče jsou Tunisané. A e, na základě toho, jak e, Spojené království přistupuje k Schengenu, mohla by jet na školní výzum do e, Británie, až jí bude 18. Čili snad by bylo možné řešit taková jasná špatná používání tohoto korexu. Paní Estrelas? Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji eh, za organizaci této iniciativy. Děkuji panu Fidancovi. A chci také poděkovat mistrně z Baskicka za vynikající eh, prezentaci. Já jsem z Balear. Je to o region Španělská který přímo i nepřímo závisí na cestovním ruchu. A mám následující dotaz. Jak by bylo možné zjednodušit vízovou politiku v Evropské unii? Jenom jako příklad. Propojenost a přístupnost je velice důležitá pro rozvoj turistiky. My na Balearských ostrovech jsme nejlépe propojený region s Německem Máme také spoje na nově se rozvíjející země. Důležitým článkem pro nás je Rusko v tomto směru ale přece jenom je těžké někdy eh, dělat nové trasy eh, nové lety organizovat například z Petrohradu k nám, ale obtížné je získat vízum. Někdy to trvá až tři měsíce, je družná registrace, čili zajímalo by mě, jak by bylo možné zjednodušit vízovou politiku. A samozřejmě, že přitom je třeba myslet i na bezpečnost. To je velice důležité právě pro turistiku. Druhá otázka se týká kvality. Samozřejmě důležitá je kvalitní infrastruktura, kvalitné školení, kvalitní poskytování služeb, eh, turistická zařízení, turistická nabídka. To všechno musí být kvalitní. A jak chceme uspět eh, jak chceme harmonizovat značky kvality. Já vím, že komise v tomto směru něco připravuje. A myslím si, že je velice důležité, když pomyslíme i na 80 milionů osob s postižením, které také cestují. A často tady není jednotné logo pro eh, osoby s postižením často prostě neví, zda eh, ta určitá budova je pro ně přístupná nebo ne. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve velice poděkoval eh, všem řečníkům a také velice blahopřeji Karlu Fidencovi za tu práci, které se zhostil eh, v pracovní skupině pro cestovní eh, ruch. Já pocházím z Madeiry, to je zejména turistická oblast, přes 30 HDP v našem regionu získáváme z cestovního ruchu. A já se domnívám, že pracovní skupina vypracovala některé oblasti, které jsou důležité a na kterých bychom měli dále pracovat. Dovolte mi nejprve tři připomínky. Nejprve bych se chtěl dotknout otázky usnadnění vízové povinnosti. To zde několikrát zaznělo. Omezím se tedy eh, pouze na to, že se obávám, že se nám hned nepodaří eh, vízovou povinnost usnadnit, protože ani komise, ani členské státy k tomu nemají jednotný postoj. Proto se obávám, že se nám to hned tak nepodaří. A potom má druhá poznámka. Rád bych uvedl několik skutečností. Destinaci v oblasti Perského zálivu a v jeho východní Asii se prudce rozvíjejí směry cestovního ruchu, které se dříve ubíraly do Evropy nebo do Egypta, se nyní ubírají jiným směrem. Chtěl bych se zeptat, zda si je toho dobře vědoma komise a zda se bude snažit získat tyto turisty pro Evropu. A ta třetí připomínka se týká návrhu, který jsem již předložil eh, skupina, aby byla vytvořena skupina pro zvládání dopadu krize pro přilákání turistů. Měla by za úkol zkoumat eh, dopady ve tělovacích eh, prostředcích, když informují například o určitých eh, katastrofách. To je vše, děkuji. A já bych měl závěrem také několik otázek. Na naše experty. Za prvé, já velmi souhlasím s tím, co říkala paní Foster. Já nechci snižovat eh, význam turistiky, naopak, aby se to rozšířilo. A nevím, jak ale můžeme dostat turisty, kteří k nám přijíždějí také z hlavního města. Oni přijedou na dva dny. Do eh, dva dny, pak letí do Paříže za další dny, pak ještě na dva dny, dejme tomu, do Říma a pak doma vykládají, že viděli Evropu. Ale není to pravda. Čili jak to rozšiřovat po celém regionu? a aby tady eh, nebyly jenom ty magnety, které eh, přitahují turisty. To jsou hlavní města. Já neříkám, by turisté nenavštěvovali hlavní města, jenom říkám, že by měli jezdit taky jinam v dané zemi eh, nebo vůbec v Evropě a nenavštěvovat jenom hlavní města. A druhá, jaká by měla být definice kultury? protože pořád se tady hovoří o kultuře. A já vím jednu věc. Když půjdete do královské eh, opery v eh, v, v Londýně, tak to uvidíte vlastně jakožto kulturní památku, ale také zase se na to můžete podívat, dejme tomu, jako železnice. A jestliže my budeme pořád jenom takhle si pohazovat slovem kultura, tak eh, musíme vědět, co myslíme, protože já tvrdím a ptám se panelistů za souhlasí, že i průmyslové dědictví je o kultuře, a to zejména o evropské kultuře tady nakonec se zrodila Evrop, průmyslová revoluce, jako jít do, do Velkého divadla nebo do Královské divadly nebo do, Skala, do Laskaly v Miláně. Takže jak můžeme prosazovat naše průmyslové dědictví? jako eh, atrakci, kterou prostě turisté musí navštívit. A ještě jenom takovou malou historku. Když já jsem letos jel na eh, eh, ostrov White, je to v blízko Francie pod Velkou Británií, tak eh, tam je hlavní atrakce parní železnice plus Osborn dům, eh, který pamatuje královnu historii, Viktorii. Eh, já jsem navštívil obě památky. Potkal jsem tam španělského, italského, francouzského, německého turistu? Nikoliv. Proč? A proč? To je otázka, kterou vám kladu protože zkrátka někdo jim řekl, musíte jet do Londýna a až uvidíte Buckingham, Buckinghamský palác, tak ho nemějte zase do jiné země. Prosím, zaražte tohle. Dobře. Tak eh, tohle byla moje oblíbená věc, eh, industriální dědictví, průmyslové dědictví a každý expert dostane teď jenom dvě minuty. Já vím, že je to těžké odpovědět eh, na všechno eh, ve dvou minutách, ale samozřejmě pokud chcete, můžete posléze si o tom ještě pohovořit s našimi členy. Jistě budou velice rádi. Pan Kester má dvě minuty, prosím. Dobře, mnohokrát děkuji, velice děkuji za dotazy. A rád bych zareagoval na otázku, ohledně víz, měkkých hranic a prosazování. A jak už jsem říkal, vždycky jde o to, aby to všechno bylo vyvážené, abychom vyváželi proti sobě to, jak vítáme turisty a zároveň bezpečnost. To musí dělat všechny příslušné orgány. Zajímá to vnitro, zajímá to eh, ty, kdo mají na starosti vnější vztahy. Zkrátka, tady je to třeba brát v úvahu a vycházet za rámec jenom jednotlivých oblastí politiky. Samozřejmě, že víza ještě není zárukou, že někdo nepřetáhne pobyt. Ani výzum nemůže zaručit, že někdo někam neuteče jinam, kam by neměl. Čili vždycky je třeba věci dobře posoudit. Co pravděpodobně někdo udělá. Ale je třeba hlavně usnadnit návštěvy těch, kteří přijedou na krátkou dobu, kteří nebudou migranty a ty je třeba co nejlépe vítat. To by měla být hlavní zásada. A hlavní zásada by neměla být vyhýbat se riziku, ale zvládat riziko jak eh, dokážeme eh, zjistit, kdo přijede opravdu na návštěvu země a jak eh, Eh, vyhmátnout ty, kdo přijdou za jiným účelem. To by tedy měla být hlavní zásada. A z hlediska návštěvníků, kteří chtějí přijet nakrátko a nejsou to migranti, tady musíme mít takové procesy, které by byly eh, intuitivní, eh, dali by se vyhodnotit, byly by rychlé a byly by jednotné. Měli bychom vždycky uvažovat z hlediska návštěvníka, ne z administrativního hlediska, ale ehm, musíme si to představit takhle. Když někdo chce navštívit Evropu, je třeba mu to usnadnit. A pokud musí zažádat o výzum, pak by se to mělo zařídit co nejlépe a nejsnadněji pro tohoto návštěvníka. Děkuji. Ano, děkuji. Další pane, bude pane Urkiaga. Eh, já jsem bohužel nebyl nikdy v Baskicku, ale jak to dneska poslouchám, tak vidím, že tam určitě musím jet. Tak prosím, dvě minuty. Muy bien, bueno, pues voy a responder. Eh... Dobře, Pokusím se odpovědět na ty dvě otázky, které se mi položili. Za prvé, tento projekt monitorování cestovních cílů, to jsou drobné cíle a rozhodnutí, abychom využili takové tyto způsoby monitorování vychází z toho, že 60% turistů se k nám dostává díky internetu. Informují se na internetu a potom se eh, rozhodnou, že tedy zakoupí tuto cestu. To je opravdu rozhodující nástroj. A co jsme tedy učinili s tímto monitorem? Všechny portály v Baskicku jsme do toho zapojili eh, alespoň eh, je to tedy většina uživatelů. Google, náš portál pro cestovní ruch je součástí, ale i všechny iniciativy, které by mohly být zajímavé v Baskicku. Proč jsme takto postupovali? Máme-li opravdu pracovat s těmito technologiemi, tak se dozvíme, odkud cestující pochází a můžeme také zjistit, eh, proč, co se mu eh, líbí. To je rozhodující pro obsah. Tady také vidíme, kolik investuje, kolik využije z naší nabídky, jak ji hodnotí, kolik na ní vynaložil, jak byl spokojen s návštěvou. A eh, tak můžeme posoudit ty strategie strategické zdroje, můžeme cestovatele lépe poznat. A o to jde poznat všechny osoby, které si naši zemi zvolí jako e, cíl své cesty a potom můžeme zvažovat o dalších možnostech. Do toho jsme investovali asi 10 milionů eur a dále máme strukturální sporu spolupráci s veřejnými i e, e, soukromými podniky. Například máme mapu těchto cestovních cílů, eh, účastní se toho místní subjekty, ale i subjekty mimo náš region. A všichni, kteří mají zájem o tuto eh, baskickou síť a potom tedy zpracováváme údaje které nám poskytli a zjišťujeme, čehož jsme dosáhli a snažíme se zjistit, které oblasti jsou zvláště zajímavé, jak bychom měli dále postupovat. No a nyní, vážený pane kolego, jak můžeme dosáhnout toho, že památky u mě v mém okolí se budou, že eh, o ně budeme pečovat podobně jako o Versa. Ropa Nostra, ano, pane předsedo, my například udělujeme takové ceny, i například industriální renovace a tak dále. V, například eh, zde máme v Bruselu Ehm, takovou brasérii, kde mají přístroj pro um, vaření piva z minulého století a tak dále. Čili ano, my samozřejmě, to, jsou, to je dědictví nejenom mých rodičů, našich prarodičů a tak dále. Čili co, můžeme si položit otázku, jaka, co to je kultura? Kultura to je všechno, co může obohatit naše občany. Neexistuje jediná kultura. Je několik různých kultur, proto na evropské úrovni často je obtížné diskutovat o kultuře, protože kultura prostě není jedna záležitost. Musíme respektovat vše, co děláme. Všechno může být nějaké kulturní dopady. No, nevím, nevím, jak to bude vypadat. Teda u vás, vy jste mi dal takový, možná se tam přijdu podívat na tu železniční eh, eh, stanici a tak dále. E, dále například ne, nesmíme zapomínat na to, že tuto železnici otvírala ještě královna Viktoria, že je to mm, i, mm, že i stávající královská rodina by se tomu mohla věnovat. Mnoho lidí jsou načenci železnic, mnoho lidí se tomu věnuje, snaží se o zachování tohoto dětství. Pane Petro, vy jste řekl, že je důležité, aby Evropa zůstala Ehm, na první příčce. Ano, my jsme na první příčce. Máme mnoho výhod, máme mnoho výdobytků, máme mnoho eh, věcí, které můžeme nabídnout, ovšem vyžaduje to hodně času, hodně peněz, hodně energie a my to nemůžeme udělat sami, proto doufáme, že Evropský parlament, Evropská komise nám v našem úsilí pomohou. Paní Foster, myslím, eh, se o tom, paní Foster se o tom zmínila. Byste byla velice, to byla velice příjemná otázka, velice pozitivní otázka. Ano, historické budovy v soukromé eh, budovy, které představují mnoho dědictví, často bohužel to je financováno z soukromých fondů, nejsou dostatečné, vybírají pouze nějaké vstupné a tak dále. Čili ano, je velice důležité, že se na toto obrací pozornost. Proto bych rád poděkovala paní kolegyni za její dotaz a děkuji za slovo i vám, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda, pan Frančíny na slovo. Frankíny. Omlouvám se, omlouvám se za tuto výslovnost. Mando Branchini se mi říká v Itálii. Jsem Ital. Ale pro anglicky mluvící občany jsem Branchini. Branchini. Vážený pane předsedo, pokud jde o industriální, o průmyslové dědictví, my samozřejmě s vámi stoprocentně souhlasíme, high-end eh, luxusní zboží, tak jak jsme 26. září o tom již hovořili, pan Turman byl jedním z hlavních hnacích motorů v tomto našem procesu. Komise uznala tento náš sektor, luxusní sektor jako pilíř kulturního, kreativního dědictví Evropy. Ano, industriální dědictví, to je rovněž kultura. Naše společnosti, značky jsou úspěšné po celém světě. Je to založeno na dynamické kombinaci dědictví a kreativity a navíc samozřejmě špičkové kvalitě. Od Aston Martina po Ferrari, Porsche, od Burbury po Chanel, Gucci, Vuitton, od Bulgarie až do Cartier či Mont Blanc úžasná vína Francie, Itálie, Německa, Řecko, Španělsko, až po úžasné designerské společnosti na jižní i severní části Evropy. To všechno bylo uznáno za kreativní odvětví Evropy. Máme asi 13 tisíc prodejních míst mimo Evropy na celém světě. A to jsou velislanectví hodnot, Eh, naše kvality našeho kontinentu. My teda nepotřebujeme nějakou specifickou podporu v tomto odvětví. My jenom potřebujeme volný přístup na evropské trhy, abychom mohli podporovat toto naše odvětví. Děkuji, eh, pan Greenfield. Doufám zase zviděnou dalšího šálku kávy. Já myslím, že už všechno bylo řečeno a zmínil bych jenom pár věcí. Sezónnost. E, některé tyto trhy, ku příkladu Brazílie, e, mají letní prázdniny, když je u nás zima ale Brazílie má krásné pláže také, takže ono to není zase takový problém, že přijedou v zimě, protože jim nejde o to, aby leželi na pláži, spíše je zajímají kulturní památky. A vy hovoříte o tom, co je kulturní, co je historické, závisí to na tom, od, kde, odkud ta země vyšla, kde se nachází teď a kam teď směřuje. Není to jenom nutně e, budova opery. A Brazilci ku příkladu jezdí do Londýna Londýna a hlavně je zajímá restaurace Jamie Oliverova, protože to je přímo superstar. Zatímco Číňani Eh, ty eh, jezdí do Tauru, ale trošku jsou z toho nervózní, protože to bývalo vězení a je to smůle, když tam jdete. A, čili jde o trhy. Eh, samozřejmě, že ti návštěvníci, kteří jedou daleko, tak určitě chtějí vidět to hlavní. Kdybych já poprvé jel do jeho východní Asie, tak také bych chtěl vidět ta velká města, i když bych možná byl někdy, někdy na něco chytit. Ale musíte například dlouho se nevědělo, jestli je opravdu dobré jezdit do východní Evropy, ale já jsem přesvědčil například eh, mladé navštěvníky, aby navštívili eh, jižní eh, Evropu. Nejprve třeba začali od Benátek, tam to znali a pak začali jezdit do Chorvatska a zjistili, jak je to tam skvělé. Ale to přeshraniční, přeshraniční dimenze je hrozně důležitá. Mnozí návštěvníci, oni nepřijdou jenom do Baskicka, aby viděli San Sebastian, i když je to tam nádherné nádherná eh, mušle, ale, nebo nepojedou na jen k Francii. Oni chtějí vidět Evropu. Evropa se jim jeví jako jedna destinace, nikoliv mnoho destinací. To je důležité. A pak bych ještě řekl jednu věc. Já opravdu souhlasím s tím, že je třeba sdílet modely eh, úspěšných praxí. Například Paříž a eh, Barcelona. Barcelona tam má určitý problém, protože nemají dost hotelů v centru, když je tam hodně lidí. A proto je snaha dostat lidi mimo město místo. A Paříž má přesně stejný problém. A poslední věc, kterou bych řekl. Pokud chcete, aby návštěvníci jeli na historickou železnici, tak eh, udělejte eh, k tomu film. Udělejte k tomu film a pak se všichni vrhnou přímo na eh, ostrov White. My jsme takový film udělali a nebylo to až tak moc úspěšné. Takové mm, kontrakty na filmy, to je taky moc důležité. Týká se to i historických budov a také historických historických železnic. Tak kde jsme teď? Paní eh, Fantoze, paní Fantoce, řekl jste to skvěle. No, já bych anche muzeum. A poznámka. V našich podnicích máme i také taková zařízení, jako třeba muzea, které organizují ukázky e, výroby například. E, je to Fiat nebo nějaký podnik, kde se vyrábí lékořice, e, ale i módní, oděvní podniky je možné navštívit, protože je tam přidružené malé muzeum a to by byly také vhodné cíle například pro školní výlety. E, my e, sázíme velmi mnoho na průmyslovou turistiku. Děkuji. E, dobře a týká se to tedy také železničních. Vy víte, že já jsem se tím zabýval několik let a my děláme opravdu velmi mnoho věcí v oblasti programu kulturního a průmyslového dědictví. Já vám sice ještě nemohu říci město, kde se to bude odehrávat, ale uspořádáme kongres v červnu příštího roku o e, evropské průmyslové svém cestovním eh, eh, ruchu. Pokud budete tedy zvoleni, tak vás pozveme. Já odcházím do důchodu, ale vy mě pozvete, ne, my vás v každém případě pozveme. Eh, to je téma, které bylo zvoleno tedy na příští, bude to průmyslový cestovní ruch, a to je tedy velice dobré. Já mám připomínky k celé řadě otázek, ale pokusím se zareagovat na ty, které byly položeny přímo komisi. K otázce pana Danieli se eh, elektronicky víza jako nejlepší eh, řešení. Může to tak znít, ale vízový systém v Evropské unii, eh, včetně otisku prstů a je to tedy systém otisku prstů, který byl zahájen v třetích zemích, vychází z technologie, která není vždy eh, kompatibilní s technologií potřebnou pro vydávání elektronických víz. Je třeba využít co nejvíce nástrojů IT, abychom zjednodušili postupy, ale elektronické vydávání může být z krátkodobého hlediska složitou e, záležitostí. Jsme si vědomi tedy této možnosti, ale je to obtížné, protože současný systém snímání otisků e, prstů v některých zemích zemích není slučitelný jako Rusko, Čína. E, usilujeme o to, e, můžeme vás jenom ujistit, že na to nezapomínáme. A e, poslední otázka, kterou položila paní Bilbao. Program Calypso pokrýval čtyři cílové skupiny seniory, mladistvé, rodiny a potom také osoby se zdravotním postižením, o kterých jsem nehovořil. V každém případě je to čtvrtá cílová skupina. Zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením je kritériem, které se týká vlastně všech typů cestovního ruchu a má platit pro všechny segmenty. Evropský parlament připravil akci v v loňském roce bude eh, uspořádána také konference a představuje to jednu z ústředních konferencí, které se budou v únoru příštího roku konat v Itálii. Potom jste položili konkrétní otázku, která se týká eh, zvláště eh, význačných turistických destinací. V listopadu se bude konat akce, kdy se budou udělovat ceny podle jednotlivých témat. Venkovská turistika, námořní eh, turistika nebo cestovní ruch na moři. Eh, všechny mě teď nenapadají padají, ale pokrývá to opravdu různé tematické oblasti a dotýkají se také eh, méně známých destinací, nejenom těch eh, proslulých měst, ale i méně známých destinací v Evropě, aby eh, byly zviditelněny. A dále téma organizací, které působí v cestovním ruchu. ETC je naším hlavním partnerem a ta, zdržuje ještě, združuje další organizace. Tu France dne, ale k tomu se ještě vrátím. A v ETC se hovoří o tom, zda bychom do toho měli začlenit i regiony. To je nesmírně citlivé téma. E, v současnosti se snažíme udržovat tyto kontakty i mimo ETC například také s turistickou skupinou Baskicka. Já tak trochu znám tento region a musím říci, že máme velice dobrou spolupráci a velice úzkou spolupráci. A závěrem eh, se chci zmínit ještě o jednom tématu, které se má řešit prostřednictvím tu Espaně, to je náš partner. Eh, tu eh, Espaně v současnosti eh, předsedá kontaktnímu místu pro o jednotlivé partnery tu France a ETC, o tom jsem již hovořila, chtěl bych využít této příležitosti a chtěl bych sdělit vám, pane předsedo, a britským poslancům, že by mohlo být užitečné a se to můžete předat dále že eh, eh, Visit Britain se také může připojit k ETC. Eh, to by mohlo být opravdu smysluplné Visit Britain a to France a nizozemské nevládní organizace před eh, třemi lety opustili ETC, ale je to zvláštní, že ETC nepokrývá všech 28 členských států. Můžete učinit, co chcete. My jsme eh, eh, v kontaktu s francouzským a nizozemským ministerstvem pro cestovní ruch a chceme podnítit, aby se tyto svazy zase vrátily do ETC. Budeme o tom jednat s novým Eh, předsedou. A eh, tak nějak mi unikla ta otázka, eh, která se týkala kvality. Náš návrh byl předložen již před několika měsíci kolegiu komisařů. Je to složitá situace, ale doufáme, že se nám ji podaří vyřešit do konce roku. Prvé čtení v Evropskému parlamentu již pro oběhlo, eh, Bude se tím tedy zabývat ten příští parlament, ale projednává se to opravdu na nejvyšší úrovni. Jsou tu eh, kontakty i mimo jiné s předsedou Barousem, co se týče eh, přístupu, tak se připravuje Disability Act, tedy příslušný návrh zákona pro osoby se zdravotním eh, postižením. Eh, tento návrh ale někde uvízl, nevím. Eh, zda paní komisařka Vivian Redingová a její kolegové se tím ještě budou zabývat, nebo budeme muset vyčkat, až bude zvolen nový komisař. Ale je možné, že se tento zákon trochu viditelní, co se týče průmyslových eh, památek průmyslového dědictví. Eh, mohu podpořit, že velice těsně spolupracujeme s průmyslem výroby luxusního zboží, sportovních artiklů a dalších. A dále eh, výstava, světová výstava Expo 15 v Miláně vychází z hlavního tématu potraviny a bude tam jistě bohatá gastronomická nabídka a za několik dní na několik dní nebo dokonce i týdnu uspořádáme zvláštní akce, které budou dokládat propojení cestovního e, ruchu a potravinářského průmyslu nebo i e, regionální kuchyně. To máme tedy na programu pro nejbližší dny. Co se týče vizit eh, Britní, tak eh, to eh, je jenom ten název, nemá to být jenom navštivte Londýn. Podle našeho názoru to vždy představuje jenom navštivte Londýn. Ale chcete to rychle všechno schrnout, jenom velmi stručně velice děkuji všem řečníkům, který nám poskytli velice důležité informace. A myslím, že se všichni v podstatě shodujeme, pokud je o víza. Všichni dobře si uvědomujeme, že je to velice citlivá věc, víme, o jaké zájmy tady jde, ale že je třeba jednat koordinovaně. A myslím si, že musíme také uznat, že komise má tady velmi výrazné stanovisko a že předkládá své návrhy týkající se kultury a udržitelnosti a mohu jenom ujistit Evropu Nostra, pokud jde o velké lodě, který, které vplouvají do Benátského přístavu, že momentálně e, se to řeší, nesmíme penalizovat ovšem odvětví, které provozuje tyto výletní e, turistické lodě. Ale zároveň musíme zajistit udržitelnost cestovního ruchu i Benátkách dobách. A tady zazněly určitě výzvy, které musíme vzít v úvahu. Pan Greenfield například se vyjádřil v tom smyslu, že bychom měli eh, myslet na to, že existují rozdíly e mezi zeměmi BRICS, že bychom neměli všechny házet do jednoho pytla, že musíme uvažovat o jiných velkých trzích a zemích. Není jenom BRICS, byť hodně přispívají, ale jiné státy přispívají k cestovního ruchu v Evropě. Nám jde o propagaci Evropy a musíme v tom pokračovat právě tímto směrem. Dále musíme se zejména zaměřit na kvalitu. Nevím přesně, do jaké míry budeme úspěšní, abychom tady učinili další kroky vpřed. Zajisté národní specifické okolnosti tady se hrávají důležitou úlohu ale musíme se snažit prodávat světu evropskou kvalitu v souvislosti s evropskou značkou a o to se snažíme i v, v, v parlamentu. Evropa musí být největší a nejvýznamnější turistickou destinací a začínáme z velice rozmanité situace tady. Já sám jsem Ital, ale jsem i něco dalšího. Pokud turista na letišti v Šanghaji uvidí nádherný plakát, který ho bude vybízet k návštěvě například Madeiry, pak eh, zároveň třeba pomyslí na krásné italské město, ale nevím, jestli čínský turista bude chtít do matery cestovat, protože on vidí Evropu spíše obecněji. Nevím, do jaké míry takovéto plakáty, takovéto reklamní plakáty představují něco jiného než mrhání penězi. My bychom se měli snažit přitahovat velké toky turistů, říkat jim, přijďte do Evropy a pak už tady bude určitá konkurence mezi jízdními evropskými zeměmi. My musíme všichni na svoji zodpovědnost odpovědnost, ať už se jedná o národní nebo regionální vládu, protože někdy právě regiony to mají na starosti. Propagace cestovního ruchu by měla se dělat rozumně, nemělo by to být mrhání penězi, měla by být upřímná snaha získat turisty, aby přijeli, než eh, mm, uklidit se jenom na vlastním dvorečku a nebo nějak vyleštit eh, image místní rady. Měla by tady být eh, upřímná snaha přispívat k místním hospodářství. Myslím, že dnes jsme učinili určitý krok před a čekáme na další aktualizaci eh, informace z mm, eh, komise. Bude dále pokračovat práce na usnadňování vízového procesu a doufám, že ta legislativní cesta bude hladší. Velice děkuji všem našim pozvaným řečníkům, samozřejmě také komisi za jejich vstupy, za odpovědi na otázky. Děkuji také členům našeho výboru a tím končím toto zasedání, toto schůzi a uvidíme se s členy tohoto výboru dnes ve tři odpoledne a budeme řešit takovou drobnost, jsou to váhy a míry um, silničních vozidel. Děkuji.